že tento soubor opatření je dostačující, ale jsme samozřejmě připraveni eh, na tom s vámi dále spolupracovat. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, hlasovat se bude zítra v poledne. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Olejničaka o Evropské ke strategii pro region Baltského moře a roli makroregionu v budoucí politice soudržnosti. Dávám slovo zpravodajovi na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům za spolupráci protože díky tomu se nám podařilo připravit tuto zprávu. Hovoříme zde o makroregionech a o strategii pro region Baltického, Baltského moře a o jejím významu pro politiku soudržnosti. Hovoříme zde o dopravní eh, zemědělské politice a o výzkumu a vývoji. V roce 2004 jsme začali hovořit o tomto tématu v souvislosti s vstupem baltských, pobaltských zemí do Evropské unie. Když hovoříme o e, baltském makroregionu prioritou e, je ekologie a ekonomika. Chceme dosáhnout svých cílů a hovoříme o stále větší závizájemné závislosti těchto makroregionů, když chceme například bojovat proti znečištění. V tomto případě není možné jednat individuálně. Musíme naopak podporovat spolupráci mezi zeměmi v makroregionu, protože to e, napomáhá ekonomickému růstu a využije se velikého intelektuálního potenciálu lidé, lidí, kteří zde žijí. A tímto způsobem můžeme přispět e, k rozvoji celé Evropské unie. Tento kontré, konkrétní region je velmi důležitý pro Unii jako takovou. Musíme vytvářet bohatství pro všechny lidi regionu a staráme se tedy také o vzdělání. Chceme podporovat občanskou společnost pro tomto regionu, protože ta je základem každého demokratického systému. A pokud se nám to podaří, tak konečně konečným výsledkem bude integrace. A tohoto výsledku nemůžeme dosáhnout, pokud nepozvedneme životní úroveň lidí v tomto regionu a proto potřebujeme vytvářet pracovní místa. Před námi tedy leží velké výzvy a máme pilotní projekt na vytvoření makroregionu Baltského moře. Takovéto iniciativy a projekty nám připomínají, že se musí vytvořit konkrétní opatření a potřebujeme získat peníze na financování takovýchto iniciativ v následujícím programovém období. A to záleží i na Evropské komisi, která, eh, budou, eh, která eh, pokud vytvoří programy nejlepších praxí, může je využít výhodně v budoucnu a všichni z toho v budoucnu budou mít užitek. A proto vyzýváme komisi, aby chránila tuto myšlenku. A když eh, dojde k průběžnému hodnocení této strategie, mohl by to být referenční bod pro další podobné strategie. Myslím si, že to je klíčová otázka, na kterou musíme nalézt odpověď. Eh, bude se využívat peníze z politiky soudržnosti nebo, fond, nebo prostředky můžeme najít někde jinde. Každopádně eh, projekt makroregionů je třeba rozvíjet, protože to je vynikající myšlenka, která umožní eh, větší integraci a využití realizaci myšlenek Evropské unie. Máme stejný záměr a můžeme spolupracovat. Baltské moře je zde majákem a prokazuje, že tento systém funguje a prokazuje evropskou integraci. Pan Kelly Zapada Boris Kalenovský Lumen Sehnalová, Tabači, Kurský. Pan Kelly, minuta, nebo méně. Země, které jsou v eh, oblasti Balckého moře, pochopitelně eh, se jedná o země, které vycházejí ze tří ne. Eh, Všechna jsou velice důležitá. Za prvé neexistuje další eh, financování E, to za prvé, za druhé nemáme žádný právní rámec a nemáme ani žádné e, další instituce, které by tyto věci řešily. Myslím si, že musíme se spojit, abychom vyřešili společné problémy ve vztahu k životnímu prostředí a také problémy, které e, souvisejí s celou naší společností. Myslím si, že s touto strategií můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Co se týče Eh, dalších věcí, které souvisejí s dalšími makroregionami. Regiony. Pan Zasada, máte minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že eh, strategie Evropského, Evropské unie bude znamenat lepší a udržitelnější eh, rozvoj. Přesto však bychom eh, měli na tyto věci pravidelným způsobem dohlížet a na všechny dokumenty, které s tím souvisí. Myslím si, že to představuje obrovský úkol pro celý tento region, který musí vytvořit eh, dopravní eh, síť, a to jak eh, námořní dopravou, tak i vnitrostátní dopravou. Eh, byl bych rád, kdyby můj pozměňovací návrh, který zdůrazňuje eh, právě ten význam koridoru, byl přijat. Myslím si, že to je vůbec nejkratší spojení, které má obrovský dopad na celý tento region posílí infrastrukturu a také vztahy mezi jednotlivými městy a Eh, zajistí lepší prosperitu celého regionu. Myslím si, že to je velice důležitý projekt, a to nejen ekonomicky, ale i kulturně a politicky a historicky. Pardon, pan Boris, máte minutu. Pani, pane předsedom, já bych velice eh, rád pogratuloval panu Oličakovi za tuto skvělou zprávu, eh, která pro nás, tato kohezní politika je pro nás novou výzvou makroregiony jsou velice zajímavou koncepcí, eh, která se vztahuje nejen k eh, regionu eh, Balckého moře, ale také k Středozemního moře. Hovoříme se o jedné velice důležité věci a, a sice hovoříme o Baltickém, mo, Baltském moři, ale měli bychom také mít na paměti, že existuje Středomoří a že tato dvě moře by měla být propojena. Musíme vytvořit jakýsi dopravní koridor, pro který potřebujeme najít příslušné finanční prostředky. Myslím si, že se jedná o přístup, který by vedl k dalšímu růstu. Já vím, že v této době eh, dochází eh, eh, k jednání o TNT, to znamená o tomto koridoru, který by měl být jednak železniční, tak také vodní. Myslím, že to je velice důležité pro posílení koheze paní Sehnalova.

To Tapajdy na jednu minutu. I já bych chtěl poblapřát panu zpravodaji, panu Oleničákovi. Chobácká strategie byla zvolena pro tento makroregion jako první. Já bych chtěl ještě apelovat na nás všechny ostatní, kteří máme zájem o podunajský region. Mohli bychom se tady z mnohého poučit. Například z toho, že bychom si neměli stanovovat příliš mnoho priorit. Měli bychom se zaměřit na dvě nebo řekněme tři hlavní priority a ty potom rozvíjet ve všech státech, které sousedí s Dunajem. A mohla by to být například ochrana životního prostředí, tak aby Dunaj byl čistý, byla zachována biodiverzita. A dalším cílem by mohla být například turistika v roce 2011 bude mít Maďarsko předsednictví a to bude jednou z našich klíčových priorit během předsednictví. Já jsem velmi rád, že slovenský komisař Ševčovič, místo předseda komise, je tady jako náš partner. Myslím, že se můžeme hodně použít z té pobalské strategie, poučit potom u, také u Dunaje. Děkuji, já jsem posel z Gdaňska což je na břehu eh, Balckého moře a přirozeně podporuji tento pilotní projekt eh, zaměřený na makroregion, ale mám určité výhrady. Myslím, že bychom měli skonkretizovat tento projekt, poskytnout eh, na něj více prostředků. Pokud nebudou, tak tady moc víceméně jenom mluvíme a měli bychom tedy hledat nové prostředky na financování této strategie nebo se zamyslet nad tím, jak dělat škrty v jiných strategiích, abychom mohli financovat toto, což by ale asi nebyl nejlepší. A moje druhá výhrada souvisí s tím, že Baltské moře je pořád jedno z nejvíce špinavých eh, moří v Evropské unii a Nord Stream v tom také hraje svou roli. Je evidentní, že se musíme snažit o snížení na závislosti na dovozech plynu z Ruska Nicméně EU není konsistentní. Pan Kajnovský. Děkuji. Já, já bych chtěl poblahopřát panu Oleničákovi. Je pravda, že toto je novinka, je to pilotní projekt pro První makroregion, pokud to bude úspěšné, tak by to mohlo posloužit jako vzor pro další makroregiony. My samozřejmě chceme, aby panovaly rovné podmínky pro všechny. Měli bychom vyrovnávat eh, rozdíly mezi regiony, posílit hospodářský rozvoj po balských zemích ale nezbytnou podmínkou úspěchu je správná spolupráce. A to na všech úrovních. Pan Luhan. Pane předsedo, důležitost této povodské strategie spočívá zejména v tom, že hovoříme o integrovaném rámci který zohledňuje různé problémy, které v tomto regionu jsou a také si musíme uvědomit, že to je pilotní projekt, který, pokud bude úspěšný, může sloužit jako vzor ostatním regionálním strategiím. A tady bych chtěl uvést zejména Podunají. Tento projekt bude mít velký význam pro tento region a proto je důležité, aby členské státy využili veškeré prostředky, které byly vyčleněny na toto programovací období. A kromě toho bych chtěl zdůraznit, že bychom vždy měli brát ohled na specifika regionu. Lépe využívat dostupné prostředky a vytvářet přidanou hodnotu na regionální úrovni. Pan Ševkovič za Evropskou komisi, prosím. Chtěl bych ještě jednou poděkovat zpravodaji za tuto důležitou zprávu a rovněž bych chtěl poděkovat eh, Evropskému parlamentu za angažovanost, se kterou se věnuje tomuto makroregionu Baltského moře, protože zde je spousta práce a zde je třeba možnost ukázat, jak se splní akční plán a plány Evropské komise. Eh, jednotlivé státy a jednotliví aktéři, kteří se zabývají tímto projektem, budou zcela zásadní pro strategii Baltského moře. Je to integrovaná strategie eh, pro řadu zemí. Budou zde různé příležitosti a budou zde různé výzvy. Bude to proces, ve kterém se bude implementovat tato strategie budou se používat nové pracovní metody a bude se přecházet od slov k činům. A proto e, využijeme synergie která bude vyplývat e, z financí, regionálních možností, různých programů, proto abychom e, měli celý makroekonomický a makroregionální přístup. Eh, bezpečnost, otázky eh, dopravy. Eh, to všechno, k tomu všemu máme také integrovaný přístup, protože takováto politika bude maximalizovat efekt. Tento přístup už byl vyzkoušen a byl velmi úspěšný. Tak pro, projekty, které byly spolufinancovány ze strukturálních fondů, byly vždy úspěšné. Komise se velmi angažovaně věnuje této strategii. 14. 15. října se uskuteční v Talinu konference této strategii konference aktérů. Životní prostředí je jedním z hlavních pilířů strategie pro eh, makroregion Baltského moře. Někteří eh, řečníci hovořili o dopravě, to je další důležité téma, na které se musíme podívat komplexně. A eh, budeme podporovat prioritní Eh, koridory prioritní eh, osy a TNT. Region eh, Baltského moře je jakýmsi pionýrem tohoto přístupu makroregionálního přístupu a zkoušejme, jaký, co nám může Eh, tento pracovní přístup nového přinést. A komise proto se tomu věnuje už v přípravách. A jak říkal eh, pan eh, Tabaky ve svém příspěvku, připravují se i regiony Podunají. Komise velmi tento přístup podporuje a vyjádří, vyjadřuji pochopení pro vytvoření regionu Podunají. Hovořilo se také o e, přidané hodnotě, e, kterou bude mít tento projekt, pokud se skutečně uskuteční. Proto přeji úspěch. E, splnění strategie Baltského moře a přeji eh, maďarskému předsednictví hodně úspěchů ve projektu Podunají a slibuji spolupráci komise. Děkuji, pane komisaři. Hlasovat se bude zítra v poledne. A nyní se dostáváme eh, k poslední zprávě,